Vážený pane prezidente Mongolska, vážený pane Elbek pro nás je velkou ctí a velkým potěšením, že vás můžeme dnes přivítat zde v Evropském parlamentu. Vážený pane prezidente, Mongolsko, vaše země, je zemí staré a velice bohaté civilizace a je rovněž zemí velmi mladé velmi živoucí demokracie. Před 25 lety ve vaší zemi poprvé se konaly svobodné a demokratické volby. V minulých letech jste eh, vaše země pod vaší vládou v rámci vytvoření vlády národní jednoty překonávala velice obtížné situace a to úspěšně. A nyní můžete ukázat, že vaše země má udržitelný ekologický rozvoj a že toto je velice jaksi podporováno a vy můžete jít touto cestou dále. Geografická poloha vaší země mezi oběma velkými a silnými státy, mezi Ruskou federací a Lidovou republikou Čínou, jistě není vždy jednoduchá pro vás a my jsme o tom právě hovořili v rámci našeho bilaterálního jednání, ale o to, o to jak si o zajímavější a ohromující jsou vymoženosti vaší země a v neposlední řadě tím myslím i to, co vy nazýváte politikou vůči vašim sousedům. Eh, myslím si, že skutečně vaše země je takovým světlým bodem v regionu a pro nás je proto velice důležité, jsme velice rádi, pane přece, prezidente, že vaše země je hostitelem příštího samitu ASEMu, který se bude konat v červnu 2016. Eh, tento summit ASEMu je nepostradatelný proto, abychom mohli vytvořit mosty mezi Evropou a Azií a abychom nalézali společná řešení pro velice rozmanité a regionálně globální problémy. Jsem si stále jistý, že v hlavním městě vaší země dospějeme k velkému pokroku. A doufám jménem kolegyně a kolegů, že do té doby Eh, budeme mít uzavřenou dohodu, uzavřenou dohodu mezi partnerství, o partnerství a spolupráci mezi Mongolskou a Evropskou unii a že bude ratifikována všemi parlamenty. Vážený pane prezidente, vítejte v Evropském parlamentu a tímto vám dávám slovo. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, excelence, dámy a pánové, chtěl bych zahájit prostým poděkováním. Děkuji, pane předsedo, za pozvání. Děkuji vám, poslankyním a poslancům Evropského parlamentu, že jste mi dali možnost se s vámi podělit o názory s vámi, váženými zástupci 28 svrchovaných států velkého evropského kontinentu. Jsem nejmladší z osmi synů. A celé generace má rodina žila jako kočovní pastevci v západních vysočinách mé země, v pohoří Altaj. Moje matka, můj otec nikdy nesměli o tom, že jednoho dne jejich nejmladší syn bude promlouvat z tohoto váženého řečniště těm, kterým nejvíce záleží na demokracii, tedy Evropskému parlamentu. Děkuji. No a tento projev není o mně. Jsem tu proto, abych hovořil za svůj lid a o mé zemi. Pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci, jsem hrdý na svou vlast, na Mongolsko. Jsem hrdý na naše dějiny, na naši kulturu, na naše tradice a na přírodní krásu, která nás obklopuje. Ale zejména jsem hrdý na našeho ducha a na naše hodnoty. Stručné Slušný příběh eh, moderních dějin naší země a naše cesta k demokracii budou znít řadě z vás povědomně. Na začátku 20. let se Mongolsko ocitlo pod komunistickou mocí, která, trvěla sedm, která trvala sedm desetiletí. Během stalinistických čistek eh, byl zabit každý šestý dospělý muž. Přes 700 buddhistických chrámů bylo vypáleno zahraniční a domácí zástupci komunistického experimentu se zaměřili na samotného ducha našeho národa, ale nebylo jim určeno vyhrát. A nebylo jim určeno, aby vládli na věky. Nakonec naše vůle po svobodě zvítězila. Po řadě let konečně přišla rozhodující chvíle. Studeného rána 10. prosince 1989 jsme uspořádali první nepovolenou veřejnou demonstraci v našem hlavním městě Ulanbátaru. A měl jsem to štěstí, že jsem byl vybrán spolubojovníky za svobodu a demokracii, abych moderoval tuto historickou událost. Příliš dlouho jsme mlčeli a nyní je na čase se pustit do díla. Nyní je čas pro reformy. To byla má první slova. A tehdy jsme žádali práva, právo shromažďovací, svobodu projevu, svobodu vyznání a svobodu pro náš tisk. Požadovali jsme vytvořit systém více stran, svobodné volby a zájení tržních reform. Byl to začátek cesty mé země k svobodě, spravedlnosti a otevřenosti. Ale ta cesta nebyla jednoduchá. Během té, tohoto období náš soused Sovětský svaz a jeho stisk a kontrola byly stále pevné a zastrašující. V dalším hlavním městě masakr na náměstí Tiananmen právě proběhl a jeho šokující vliv byl stále na naší paměti. A v Mongolsku starý režim odolával změnám. Uspořádali jsme řadu demonstrací a hladovek. Pokusili jsme se eliminovat důvody k násilí. Vždy jsme volali po kompromisech a mírových řešeních. A skutečně, mongolská demokratická revoluce byla zcela poklidná. Nezazněl ani jeden výstřel, Nebylo rozbito jediné okno a nebyla utracena ani kapka krve. Děkuji. Za měsíc Mongolsko oslaví 25. výročí našich prvních plně demokratických voleb. A od tohoto historického dne 29. července 1990 se konalo sedm plně hodnotných demokratických voleb a šest prezidentských voleb. Od tohoto dne před čtvrtstoletím jsme se proměnili z diktatury na demokracii. Byli jsme jednou z nejizolovanějších a nejuzavřenějších komunistických zemí a stali jsme se jednou z nejotevřenějších zemí. Dnes máme dynamické tržní hospodářství, tvůrčí pluralitní společnost. Naše HDP na hlavu se zvýšilo více než 20krát. Náš soukromý sektor nyní produkuje více než 80 našeho hrubého domácího produktu. Pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci, chci hovořit o některých ctnostech, které jsou jádrem naší mladé demokracii o cnostech, které chceme posilovat v následujících letech skrze spolupráci s našimi partnery v Evropě i jinde. Svoboda jednotlivce je úherným kamenem naší demokracie. Mongolci milují svobodu, protože jsme si ji zasloužili díky usilovné práci. Vláda v svobodné zemi není majetkem určité skupiny lidí. Abychom udrželi zdravou společnost, musíme tu společnost podrobovat výzvám každý den. Krása svobody je v tom, že si ji každý den učíme. Je to systém, který uzdravuje lidskou společnost. Můžeme dělat chyby, ale chyby nás nepřipraví o život, jak se děje v diktatuře. A proto milujeme svobodu. Mongolsko patří ke špičkovým zemím na světě podle počtu mediálních nástrojů na hlavu. Máme pouze 3 miliony občanů, ale někdy máme pocit, že jsou to 3 miliony novinářů. A to je skvělé. Lidé mají právo spochybňovat moc. Transparentnost a vzájemná interakce nás posilují. A proto je Mongolsko hrdé na to, že předsedá koalici za svobodu online. Využijeme tuto možnost, abychom podporovali přístup k internetu pro všechny a podpoříme snahu OSN o vytvoření globální úmluvy pro internetovou svobodu. Naše společnost je stále otevřenější a stále slyšíme hlasy, které volají po větší bezpečnosti, ale neměli bychom se vzdálit od univerzálních hodnot, než, pokud jde o dnešní obavy o svobodu. Vidíme, že násilný extremismus se stále vyvíjí a hrozí. A naopak náš závazek ke svobodě, snášenlivosti a míru musí zůstat neporušen. Proto tleskám Evropskému parlamentu za skvělou iniciativu přijmout chartu základních digitálních práv v 21. století. Pracujeme dále společně, aby pokračovala tato skvělá digitální revoluce. Několik slov o volbách odpovědnosti a moci. Nové technologie byly zásadní pro zdraví naší demokracie. Během posledních tří voleb jsme použili elektronické hlasovací zařízení a biometrický systém registrace voličů. Tato opatření pro zabrání podvodům ujišťují voliče, že jejich účast bude znamenat zásadní rozdíl. Samozřejmě vyvolat důvěru ve vládní moc jde za rámec voleb. Mongolci se hluboce zajímají o to, jak vláda vynakládá výnosy daní. Abychom zajistili transparentnost, vytvořili jsme velmi efektivní systém monitoringu. Zákon o průhledném účtu, který ukládá zveřejnění veřejných výdajů. Výzvu, které čelíme, je stále zvětšující se rozsah vlády. Abychom čelili novým výzvám, vládní funkce se zvyšují, jsou větší, byrokratičtější a vzdálenější. Technologie představuje opačný trend, je stále menší, funkčnější a přívětivější vůči uživatelům. Abychom toto byli schopni vyřešit, navrhl jsem iniciativu inteligentní vlády, která zahrnuje nové technologie, které umožní naší vládě se neustále přizpůsobovat novým výzvám. Stručně o korupci. Korupce je infekční chorobou, která eh, roste v temnotách, ničí základy spravedlivé, bezpečné a společnosti, odhání poctivé partnery a investory a připravuje lidi o příležitosti, ničí i výsledky jejich usilovné práce. Abychom vykořenili toto zlo, Musíme si posvítit na korupci a zajistit, že korupce bude odhalena a ti, kteří za ní odpovídají, neuniknou spravedlnosti. A hrdě zde oznamuji, že za posledních čtyři roky Mongolsko zestoupilo ze 120. na 80. místo na indexu korupce Transparency International. Máme stále práci před sebou, ale daří se nám dělat pokroky při čištění naší milované země. Chci zdůraznit ještě několik bodů o lidských právech a trestu smrti. Také jsme udělali pokroky v oblasti lidských práv. Základ spravedlnosti je úcta k lidské důstojnosti, která je, kde je ústřední posvátnost lidského života. Za žádných okolností není trest smrti přijatelný. Děkuji. Do 18. června 2009 bylo Mongolsko považováno Amnesty International jako jednou z nejhorších zemí, co se týče trestu smrti. Toho dne jsem složil přísahu, abych se stal prezidentem Mongolska. A na pracovním stole jsem viděl toho dne dva návrhy prezidentských výnosů. Musel jsem se rozhodnout, zda dojde či nedojde k popravě dvou mužů. Zvolil jsem život a držel jsem se svého rozhodnutí. A toto sdělení jsem začal sdělovat veřejnosti. A také jsem to začal sdělovat těm, kteří jsou při závažných rozhodnutí. Není jednoduché něco takového prosazovat, ale v roce 2012 moje země ratifikovala mezinárodní umluvu OSN, která má za cíl zrušit trest smrti. V Mongolsku od června 2009 nedošlo k žádným popravám. A chci říct si jasně, Trest smrti je neúčinný a barbarský. A odtud z tohoto místa chci poděkovat Evropské unii a všem našim evropským přátelům za podporu a povzbuzování při této důležité věci. Excelence. Reforma justice je pro nás zásadní. Reformovat náš legislativní a soudní rámec je významnou součástí našich snah o budování svobodné a spravedlivé společnosti. Byla to jednou z mých priorit a učinili jsme zásadní kroky pro moderní aspektu justičního systému, policie, prokuratura až po soudy. Důvěra lidu ve spravedlivý soud byla obnovena. Svobodná společnost musí být také inkluzivní. Ženy jsou páteří rodiny a základem národa. Světu přinášejí život a často pečují o staré, nemocné a potřebné. Jsou to naše matky, jsou to naše sestry a naše dcery. Aby společnost šla ku předu, potřebujeme více žen ve veřejných úřadech na všech úrovních, od místních až po ty celosvětové. A hrdě zde informy o tom, že při našich posledních volbách jsme strojnásobili počet žen v našem parlamentu. Když bude více žen u moci, myslím, že dospějeme k větší harmonii, k většímu nasazení, k menšímu utrpení a menším konfliktům. Děkuji. Také bych chtěl říct několik slov o vzdělání. Vzdělání je základem pro náš budoucí úspěch. Z rodiny ko- kočovných pastevců jsem se dostal na Harvard a přeji si, aby i další mladí lidé měli stejnou příležitost. Usilovně se snažíme o zvýšení našich kapacit v oblasti školství, škol, univerzit a dalších akademických institucí. Ale jsme velmi vděční, že můžeme čerpat z odbornosti vzdělávacích programů Rady Evropy pro posílení našich institucí. Excelence. Chápu, že všechny demokracie by neměly být stejné. Musíme respektovat naše rozdíly demokracie je zastupitelskou formou moci. A v každém národu je třeba, aby odrážela kultury a tradice. V každé důstojné společnosti zaznamenáte společný trend, kde se omezuje moc státu, kde se reaguje na stížnosti lidí, kde se chrání lidská práva nestranným výkonem a konzistentním výkonem právního státu, podporují zdravé občanské instituce, nezávislá média a justici, bojují s korupcí, investují do lidského kapitálu a uznávají rovnost pohlaví. Umožňují lidem, aby si zvolili své lídry při svobodných a spravedlivých volbách. Pane předsedo, vážené poslanky a vážení poslanci, to jsou otázky, kde Mongolsko a Evropa sdílejí společné hodnoty a kde si ceníme vaší spolupráce. Mongolsko a Evropa jsou starými přáteli, jak ukazuje dopis mongolského chána Uzita Filipu Sličnému, který byl napsán před 710 lety, kde je uvedeno. Jak bychom mohli zapomenout na přátelství našich praotců dědů, otců a bratrů, kteří byli tak vzdáleni, avšak cítili se blízcí, vyměnili si slova moudrosti a také si vyměnili dary míru. A právě v tomto duchu dnes hovořím o zahájení nové kapitoly eh, v mongolsko-evropských vztazích. Pánem komunismu se vztahy mezi Mongolskem a Evropou eh, dočkali rozkvětu. Vaše finanční, technická a humanitární pomoc a spolupráce významně přispěly naší snaze o budování svobodné a demokratické společnosti. A za to jsme vám vděční. Excelence, v roce 2014 Mongolsko a Evropská unie oslavili 25. výročí navázání diplomatických vztahů. Považuji spolupráci mezi Evropským parlamentem a mongolským velkým státním chorálem za klíčové po pokročování posilování našeho partnerství. Již jsme udělali velké pokroky společně, včetně vytvoření dohody o partnerství a spolupráci mezi Mongolskem a Evropskou unii. Chtěl bych poděkovat členským státům, které ratifikovali tuto dohodu. Opravdu, Nyní existuje více příležitostí než kdykoliv dříve pro evropské investice. Prvotřídní evropské společnosti investují v Mongolsku, často v partnerství s našimi společnostmi. Vláda se snaží zlepšit investiční prostředí a tyto příležitosti se rychle rozvíjejí. Věříme, že řada z vás se seznámí s krásou naší země v roce 2016, když Mongolsko bude hrdě hostitelem 11. setkání Asie Evropa. A upřímně se těším na to, že přivítám lídry Evropské unie a členských států v mé zemi a chci vás ujistit, že to bude památný summit. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, závazek mongolské vůči mezinárodní spolupráci je velmi silný. Nedávno jsme spustili iniciativu, která se nazývá Azijské fórum. Věříme, že posloužuje jako potřebný mechanismus pro podporu regionální spolupráce všech svrchovaných azijských národů. Bude podporovat rovné zastoupení jejich různorodých zájmů. Moje vláda nyní dokončuje tento koncept a chce přivzat, přizvat eh, zúčastněné strany, aby přispěli svými podněty. Přátelé, Mongolsko nechce ostatním kázat o demokracii. Avšak můžeme se podělit o naše ponaučení. S Kyrgyzstánem se dělíme o naše ponaučení v oblasti budování efektivní parlamentní demokracie a uskutečňování právních reform. S Afganistánem provádíme odbornou přípravu diplomatů a státních úředníků. S Myanmarem jsme hostitelem pro odbornou přípravu mediálních pracovníků, novinářů a představitelů občanské společnosti. Se Severní Koreou jsme v ekonomickém a bezpečnostním dialogu. Jsme pevně přesvědčeni, že Mongolsko může zásadně přispět k regionální bezpečnosti v severovýchodní Asii i mimo tuto oblast. Chápeme dopad studené války kvůli naší zkušenosti za komunismu i demokracie jsme vhodní proto, abychom se stali zprostředkovatelem při podpoře míru a bezpečnosti v této oblasti. Jako součást naší snahy vytvořit regionální porozumění v roce 2013 jsem vyhlásil ulanbátarský dialog o, severo, o bezpečnosti v severovýchodní Asii, která je iniciativa podobná helsinskému dialogu. Pořádali jsme řadu setkání a konferencí na témata, která jdou nad rámec bezpečnosti, jako energetika, ženská otázka a jaderné otázky. Moje země se drží statutu bezjaderné země po dobu 23 let. V roce 2012 pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN podepsalo společné prohlášení, které potvrdilo náš bezjaderný statut. Mongolové říkají, nejlepší z mužů je vyzkoušen, když je potřebný. Nejlepší z koní je vyzkoušen za jízdy. ale zdá se mi, že jsem jednu stránku vynechal. Děkuji vám mnohokrát. Jaderná moc může být eh, energetickou volbou pro některé, kterýkoliv národ, který, se, který chce vybudovat jadernou sílu, nesmí ohrozit mír a bezpečnost svých nezávislých sousedů. Bereme vážně naši společnou odpovědnost podporovat mír. Mongolská armáda s hrdostí nosí modré přilby a sloužíme spolu s dalšími mírovými silami OSN, abychom zachovali mezinárodní mír a bezpečnost. Mongolsko se stalo jednou z 20 největších přispěvatelů mírovým silám ve světě. Prozatím více než 12 tisíc eh, vojáků Mongolska v mírových misích sloužilo v nejobtížnějších situacích ve světě. To je významný počet, když to srovnáte s malým počtem našich obyvatel. My, Mongolové, hrdě sloužíme a jsme rádi, že můžeme přispět obecnému. Pane předsedo, vážení poslanci, vážné poslankyně, chci ještě jednou poděkovat Evropské radě, Evropské unii, Evropské komisi a také vám, Evropskému parlamentu, jakož i národům Evropy za to, že neustále podporují mou zemi Mongolsko. Mongolové říkají, nejlepší muži jsou vyzkoušeni, když, když jsou potřební, nejlepší koně jsou vyzkoušeni za jízdy. Byli jste s námi, když jsme potřebovali nejvíce vaši pomoc. Byli jste s námi, když jsme potřebovali vaše povzbuzení. Jste stále s Mongolskem, kdy nám blahopřejete k úspěchům a po- pomáháte nám při krizových situacích. Evropská unie je nejskvělejším nálezem na světě pro podporu globální prosperity, míru a souznění. Mongolsko bude strategickým kotvištěm pro Evropskou unii na východě. Budeme společně podporovat naše sdílené hodnoty a zájmy a budeme budovat mír, demokracii a nasa, společné nasazení v Azii. Pra, přátelé, Pokračujeme dále ve spolupráci. Děkuji vám. meine Dámy a pánové, myslím si, že hovořím ve jménu váš všech, když děkuji panu prezidentovi za tento projev, i když opomenul jednu stránku a pak se k ní vrátil. Myslím si, pane prezidente, mohu vám říct jménem kolegyní a kolegům, že již dlouho jsme tady neslyšeli takto povzbudivý projev a Děkujeme vám za vaši přítomnost zde, za váš projev a také za pozvání k eh, intenzivní spolupráci s vaší zemí. Děkuji mnohokrát, děkuji za tento velký okamžik, který jste nám umožnil.